Uh, Vážení kolegové, nevím, jaký na to máte názor, ale měli bychom začít, nebo? Zelení jsou tady, EPP tady je, někteří zástupci socialistů také. Ale bude to tak vypadat až do konce? Kdo je starý, dostatečně starý na to, aby si pamatoval, jak to bylo za minulého parlamentu? Tak já začnu. Ráda bych zahájila zasedání u bodu 11. Na pořadu jednání to je Fond Solidarity Evropské unie a já bych ráda dala slovo Rose Esteras Ferragut. Gracias, presidenta. Les cuento... Děkuji, paní předsedkyně. Já vám řeknu, jak to vypadá. Fond Solidarity, jak víte, byl vytvořen v roce 2002 a je to nástroj Evropské unie, aby mohla reagovat eh, na katastrofy v regionech, je to takový mechanismus reakce a platí to jak pro členské státy, tak i pro země, které se chtějí stát členy Evropské unie a také okolní země. Do roku 2002 jsme eh, neměli takovýto nástroj a měli jsme nástroj zásahu pro případy katastrof a myslíme si, že to byl velmi užitečný nástroj. V roce 2005 eh, byla navržena změna tohoto nástroje, protože zde byly problémy s jeho uplatňováním, ale nakonec se eh, rada to odložila, protože se žádaly změny v kritériích způsobilosti, takže nakonec to bylo odloženo. V této nové fázi už minulý rok, v roce 2012, jsem předložila zprávu, kde jsme se zabývali tím, jakým způsobem by se mělo změnit nařízení o Fondu Solidarity. Tam jsme chtěli napravit ty chyby, které jsme odhalili po dobu fungování tohoto nástroje. Jaké změny tedy navrhujeme? A v čem se lišíme od komise? Určitě se později ještě sejdeme k jednání. Za prvé tedy vážné, závažné katastrofy, které způsobují větší škody, než je 300 miliard euro, to je takový ten strop, který je tam stanoven a když tedy je tento strop překročen, tak tento fond zasáhne. Takže toto není změněno, ale pak tam jsou dvě třetiny toho fondu určeny na regionální katastrofy. V nařízení se říká, že způsobilé budou ty katastrofy, které zasáhnou většinu populace nebo ovlivní ekonomickou stabilitu, životní podmínky a budou mít závažné dopady na právě životní podmínky. Byl to velmi vágní koncept, velmi nejasný. Mnoha, mnohé regiony měly nějaká očekávání a nevěděli, jak to nakonec dopadne, dokud eh, ty žádosti nebyly doručeny komisi a něco prošlo, něco neprošlo, takže to velmi tedy brzdilo očekávání regionů a proto tady navrhujeme změnu. Navrhuje to jak komise, tak my. My v tomto smyslu navrhujeme, když bude dosaženo 1% regionálního HDP v NUC 2, tak eh, budou tedy způsobilé a pokud to bude méně, tak eh, ne, takže je to jasné. Já navrhuji 1%, výbor regionu také navrhuje 1%. Je to návrh, který v každém případě je otevřen různým pozměňovacím návrhům. Další důležitá věc eh, jsou eh, zálohy, protože když dojde k nějaké katastrofě, tak je nutné rychle zasáhnout, aby se zabránilo dalším škodám. Takže až 10 toho předpokládaného příspěvku, maximálně 30 milionů, může být eh, poskytnuto jako záloha, aby se rychle mohlo jednat v těch eh, postižených oblastech. Také se zjednodušuje celý ten postup, eh, aby když se tato dotace tedy přidělí, aby to mohlo rychle proběhnout, to je také důležité. Pak je zde celá řada různých žádostí, které byly předkládány. Týká se to takových dlouhodobých katastrof, eh, například sucha. Výbor regionu i my do toho chceme zahrnout další věci. Výbor regionu například povodně. To ještě uvidíme v našich eh, pozměňovacích návrzích, jestli povodně budou považovány za dlouhotrvající katastrofy. A také v nařízení se říká, že zde máte 10 týdnů od vypuknutí této katastrofy na to, abyste požádali o pomoc. Možná to ještě tedy prodloužíme, protože různé regiony žádali o prodloužení této lhuty, protože ta lhuta 10 týdnů je krátká na to, abyste mohli požádat o pomoc, protože okamžitě potřebujete eh, rychlou pomoc a úřady se snaží řešit ty problémy právě přímo na místě, takže možná by se mohlo rozšířit to období, po které můžete požádat o pomoc. A další věc, o které se zde hovoří, se týká toho, v čem můžete požádat eh, o tu pomoc. Je tam jeden odstavec věnovaný infrastrukturám a výbor regionu také žádá, aby se jednalo nejen o obnovu infrastruktur, někdy se totiž eh, může stát, že chcete ty infrastruktury přesunout někam jinam, aby se nestalo to tež, když se objeví další takováto katastrofa. Takže to je tedy další změna v oblasti infrastruktur. Někdy může dojít ke katastrofám v přeshraničních regionech, nejsou to NAC 2, ale i když nejsou NAC 2, tak by měli mít příležitost dostat takovouto podporu a potom výbor regionu dělá další zajímavou věc, říká, že ty eh, regiony NAC DOS jsou tedy, NAC 2 jsou tedy předkladateli této žádosti, ale může se stát, že k této katastrofě dojde ve velmi malém regionu, který není na úrovni NAC 2, ale pokud to postihne stejný podíl populace jako u NAC 2, nebo tedy stejný počet eh, těch eh, obyvatel, tak můžou požádat o tuto pomoc. Na použití fondu jsme měli původně tedy jeden rok, my to chceme prodloužit o 6 měsíců na rok a půl, aby tam byla větší flexibilita. A potom další věc, kterou tam komise nedává, ale která je podle mě nutná, to je otázka technické pomoci. Regionální katastrofy se odehrávají v regionech, kde jsou problémy, například ta poslední, na kterou si vzpomínám, je třeba na Sardinii, to jsou regiony, malé regiony, které mají omezené infrastruktury, omezené rozpočty, takže část toho fondu, v tomto případě bychom dali 2%, stejně jako výbor regionu, tak to by mohlo být použito na technickou pomoc, na to, aby se udělali všechny ty architektonické projekty, inženýrské projekty, všechny takovéto věci, aby se to mohlo předložit. Tak to je tedy v hrubých rysech ta zpráva. Musíme pospíchat, ale myslím si, že to zvládneme. Předložíme tu zprávu v pondělí, aby byl čas na překlady a pokud ty lhuty budou dodrženy tak, jak to stojí v harmonogramu, tak bychom mohli hlasovat ještě tento rok a potom v březnu bychom mohli jít na plenární zasedání a potom budou zahájeny trialogy, ale pokud nesáhneme na ten rozpočet, a to si myslím, že je opravdu ten největší problém, tak ty rozdíly jsou podle mě eh, jednoduché. <clears throat> Pokud jde o perspektivy, tak eh, se to z miliardy snížilo na 500 milionů. Pak jsou tam další věci jako dopady klimatických změn a tak dále. To bychom tam také rádi určitým způsobem začlenili, ale já bych se zaměřila teď na to, co jsem tady říkala a myslím si, že když to tam bude zavedeno, tak se to zlepší. Děkuji, Roso. Teď dám slovo stínovým zpravodajům, vidím jenom Nikose. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Eh, no Děkuji. Já myslím, že musíme nalézt řešení, abychom aktivovali tento fond Solidarity. Je to velmi užitečný nástroj právě v této době, kdy narůstá počet přírodních katastrof. Vidíme, že klimatické změny způsobují frekvenci i rozsah těchto jevů a může dojít e, také k tomu, že regionální podmínky vyvolají povodně, velké požáry a podobně. A bude třeba dospět ke schodě s radou, abychom skutečně mohli využívat tento fond. Já souhlasím s e, řadou věcí, o kterých hovořila zpravodajka a myslím, že bychom měli nalézt eh, způsob spolupráce. Jednu věc jsme vzhledem k životnímu prostředí připomínali. Je třeba také se připravit na návrat určité situace, určitého jevu. Když nastane katastrofa, tak je třeba si zapamatovat okolnosti takové katastrofy a vlastně všechny charakteristiky mít na paměti, pokud by se něco takového zopakovalo. Protože vidíme, že podobné povodně například se opakují, existují infrastrukturní problémy. Například eh, představme si, že jsou zablokovány odtoky podzemních vod, případně špatný stav mostu může vyvolat povodně. A to se pravidelně opakuje v řadě regionů. Musíme tedy rozpoznávat příčiny podobných katastrof. Často to souvisí eh, nejen s přírodními jevy, ale také eh, s chybami a s nedostatečnou infrastrukturou. Je třeba tedy dospět k tomu, že vyvodíme závěry z určité situace, protože je absurdní, abychom vždy čerpali finanční prostředky kvůli tomu, že v minulosti něco nebylo splněno nebo dokončeno. A měli bychom tedy také zahrnout povodně a velké požáry do působnosti a vzít v úvahu jak eh, otázky materiální, což může vyvolat povodně, a také otázky eh, veřejné zprávy, například eh, veřejných kanalizací. I tady by měly místní úřady měly zkoumat, do jaké míry je určitá katastrofa způsobena špatným spravováním veřejných statků, například u eh, pohraniční řeky. Často to je otázka, která souvisí se špatným eh, vodohospodářským plánováním a špatnou zprávou v oblasti vodohospodářské. Tedy eh, cílem bylo zvýšit strop pro možnou podporu na 1% regionálního HDP a také bychom měli mít 10 až 18 měsíců na čerpání těch prostředků, protože někdy eh, to řízení může být velmi náročné na čas, než eh, bude možné vlastně spustit celý proces, tak to trvá velmi dlouho. A proto bychom měli lhuty pro čerpání tohoto fondu prodloužit. Kromě toho také trvá, než úřady předloží zprávu. Deset dnů je krátká doba. Obvykle se snaha soustředí zejména na pomoc obyvatelstvu. A to také může prodloužit dobu, během níž úřady předkládají zprávu. A poslední bod. Domnívám se, že skutečně existuje síť odborníků, kteří mohou pomoci jednotlivým regionům v naléhavých věcech. Velmi často se stává, jak uvedla zpravodajka, že regiony mají málo vlastních zdrojů, nemají tolik možností, aby takové zprávy zpracovaly. Měl by existovat seznam důvěryhodných osob, které by mohly poskytnout pomoc, aby informovali a našli řešení. Marie-Thérèse Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Chci především eh, přivítat eh, tuto novou verzi Fondu Solidarity. Myslím, že se všichni shodneme, že se obírá správným směrem a už na ní eh, čekáme od roku 2005. Osm let čekají regiony na pomoc v případě katastrofy na pomoc rychlejší a snáze dostupnou. A jsme za to, aby se zjednodušily postupy a je skutečně ostuda, že rada se tomu brání protože si musíme připomenout, že mezi evropskými hodnotami je také důležitá hodnota solidarity. Minulý týden komisař Hahn oznámil mobilizaci fondu Solidarity na úrovni 400 milionů euro pro Německo, pro Českou republiku a Rumunsko, abychom byli schopni reagovat na katastrofální povodně z loňského roku. A tedy ten opravní rozpočet byl odhlasován, 400 milionů už se stalo, ale neznamená to, že by to nařízení nemělo být eh, revidováno. Je na čase, abychom tyto prostředky poskytli. Připomeňme Itálii, kde se velmi dlouho čekalo na odblokování prostředků. Reforma byla naléhavá a dnes je snažší reagovat na katastrofu na druhém konci světa než na vlastním území a tak by to prostě být nemělo. Fond Solidarity investoval přes 3 miliardy euro do 56 případů od vzniku v roce 2002, ale my dobře víme, že na území Evropy počet přírodních katastrof jde mnohem dále a hovořím i na katastrofy způsobené člověkem. A to je mnohem vyšší číslo od roku 2002. Kolegové to již řekli, četnost a hloubka těchto dramat bude narůstat z důvodu klimatických změn a to také musíme zapracovat do našich úvah. A celá řada katastrof zatím pomoc nedostala. Myslím na vlastní území, myslím na červen letošního roku, kdy na jihozápadě Francie povodně stály lidské životy a způsobily škody, které představují několik milionů euro. A v některých městech, jako jsou Lourdes, které zřejmě kvůli poutím znáte, tak tam bylo skutečně všechno pod vodou. Obchody, zemědělská půda, historické památky a bude to trvat roky, než eh, tyto škody budou napraveny. Region chtěl získat evropskou pomoc. Kritéria pro regionální katastrofy jsou tak nepřesná, že ta žádost se snad ztratila v francouzské administrativě. Reforma je nezbytná, a zejména vítám návrh na zálohu 10% v naléhavých případech a kritérium 1,5% HDP pro regionální katastrofy. Nezdá se, že by to bylo jednoduché. My jednoducho spotřebujeme nejen pro tyto jevy, ale také co se týče jednání, která běží před evropskými volbami a to ukáže, že jsme schopni reagovat na očekávání našich území. A také otázka, zda tu míru nemůžeme upravit podle bohatství regionu, což je také prvek, který bychom měli vzít v úvahu. Některé regiony možná jsou potřebnější než jiné, ale pro náš výbor je nejdůležitější, aby to šlo rychle. A jsem připravená vést diskusi s Rozové Staras a také by se lhuta pro žádost měla prodloužit budoucí rozpočet snižuje celkový rozsah eh, pomoci a není to správný signál přejít z miliardy na 500 milionů. Rada to odůvodnila tím, že fond nebyl čerpán dostatečně, což je vrchol. Fond není využíván právě proto, že rada blokovala zjednodušení jeho používání. A to také není příliš pozitivní signál. Pokud se fond sníží, tak musíme hledat peníze tam, kde jsou a mám na mysli využití strukturálních fondů pro řízení rizika, vytvoření naléhavých strategií, vytváření eh, přehrad eh, a dalších opatření, která brání požárům. Připomeňme, že i prostředky Interreg musí být mobilizovány. A věřím, že snad tentokrát to rada nezablokuje, abychom před evropskými volbami skutečně byla solidarita dostupnější. Děkuji marie euh, Giorgio Stavrakakis. Děkuji, Marie-Thérèse. Giorgio Stavrakakis. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve poděkovat zpravodajce za prezentaci její zprávy. Asi víte, že já jsem autorem stanoviska v rozpočtovém výboru a právě včera jsme v tomto výboru měli první výměnu názoru. Já jsem tam prezentoval svůj návrh a v tomto návrhu, v tomto stanovisku jsem se omezil samozřejmě na kompetenci našeho eh, rozpočtového výboru, kde jsem přivítal tuto zprávu, ale myslím si, že v některých bodech bychom přece jenom měli jít ještě o něco dále. Kritérium pro mobilizaci Fondu Solidarity pro tzv. mimořádné regionální katastrofy. Zde jsem navrhoval, aby se ten limit snížil na 1% HDP. Vedle toho jsem navrhl možnost vyplácet zálohy na základě žádosti dotčené země a hranice by měla činit 15 částky a maximálně 40 milionů eur, protože to nemá žádné velké finanční dopady. Také jsem upozornil na to, že v článku 4 bod 3 v návrhu komise financování záloh by si vyžádalo změnu společných předpisů a to je velice komplikované, takže musíme hledat možnosti alternativního financování. Kromě toho jsem navrhl, aby se ta lhuta pro čerpání z fondu rozšířila z 12 na 18 měsíců, protože například veřejné zakázky v některých zemích jsou časově velmi náročné. Samozřejmě velice důležité činit preventivní opatření. Proto by se měly částky tohoto fondu doplňovat i jinými nástroji, například z evropských strukturálních fondů, z Evropského investičního fondu a podobně tomto duchu jsem také potom navrhl příslušnou změnu týkající se způsobilosti při čerpání prostředků z Fondu Solidarity. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A Oldřich Vlasák. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Estara Saragot za zpracování tohoto stanoviska. Myslím si, že jsme se dostali do vyšší úrovně a ten materiál je velmi kvalitní. Přesto se domnívám, že bychom se měli zamyslet ještě nad eh, několika eh, aspekty. Za prvé, eh, Evropská komise vymezuje přírodní katastrofu na území NUC 2 s následkem škody ve výši 1,5 HDP. Ale my všichni víme, že Eh, jednotlivé katastrofy se eh, neomezují pouze na administrativní regiony a eh, bývají často přeshraničního charakteru. Čili bylo by potřeba zahrnout celou tuto oblast do, do tohoto posuzování a samozřejmě umožnit získat podporu i pro tyto oblasti, které jsou přeshraniční a dosahují v konečném důsledku tu rozlohu vlastně toho NUCu. Další má eh, připomínka se týká výše hranice škody, to znamená toho 1,5 HDP. Podle mého názoru není příliš vysoká a kdybychom se vrátili k posledním známým uznaným katastrofám, například erupce sopky na Sicílii a záplavy na Róně v roce 2004, pakliže budeme posuzovat eh, tato kritéria, nebo tyto škody podle těchto kritérií, tak by se vůbec na seznam nedostaly. Čili můj návrh je obdobný, jak přednesl kolega Stavrakasis, eh, snížení té referenční hodnoty na 1% HDP. A poslední má poznámka se týká zjednodušení administrativy, kdy podle mého názoru ty žádosti eh, požadují informace, které jsou nadbytečné, nejsou nezbytně nutné. Eh, za druhé, to předložení žádosti by mělo být do deseti týdnů od vzniku první škody a to je například u povodní eh, naprosto nereálné, ty povodně trvají delší dobu a vy, i vyhodnocení toho následku eh, trvá delší čas a proto bych navrhoval tu lhůtu počítat až například od ukončení nouzového stavu vyhlášeného daným státem či regionem. Či to jsou mé připomínky a děkuji za pozornost a podám nějaké návrhy. I understand that on... Já bych teď ráda požádala Johannese, ale Mohla bych také ještě zdůraznit tu otázku, kterou zde pokládali kolegové. Já bych se ráda zeptala, jestli nás můžete informovat o tom, kolik toho dnes víme o stanovisku rady, protože byli konzultováni na tradiční úrovni, tedy ti lidé, kteří s tím souhlasí, ale víme, jak to vypadá formálně, obecně, jaké je stanovisko ministrů financí, kolik toho víme a jaký je kalendář na straně rady? Protože náš kalendář je poměrně optimistický. My bychom chtěli hlasovat na plenárním zasedání v březnu nebo nejpozději v dubnu. Takže můžete nám říci, co o tom víte v této fázi. A za druhé, můžete nás také informovat eh, nebo připomenout, protože už jsme o tom pravděpodobně diskutovali v souvislosti se zprávou z vlastní iniciativy. Můžete nás informovat o tom, kolik jsme toho ročně používali. Byl zde nějaký rok, kdy jsme překročili 500 milionů. Byl tam ten poslední příklad 400 milionů pouze tedy pro Německo, takže jak realistická je ta redukce na 500 milionů? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud mohu, tak hned začnu těmi body, které jste zmínila vy, pokud jde o radu, tak eh, zatím ještě neproběhla schůzka s radou, abychom diskutovali o našem návrhu. První schůze pracovní skupiny pro strukturální akce bude na konci příštího týdne. Máme zde provizorní harmonogram dalších schůzek v průběhu prvních tří měsíců příštího roku, ale je to samozřejmě jen provizorní, předběžné, nevíme, jak se ty věci budou vyvíjet, bude to samozřejmě záležet i na tom, jaké stanovisko zaujmou členské státy k různým částem našeho návrhu. Nemohu vám tedy poskytnout eh, žádné větší podrobnosti ohledně toho, jaký pokrok bude probíhat na radě. A pokud mohu dodat, tak eh, rada není příliš motivována k tomu, aby postupovala nějak zvlášť rychle, protože máme současné nařízení o Fondu Solidarity, to zůstane v platnosti, nevyprší, takže zde není nějaký okamžitý tlak, abych tak řekl, ale politicky se komise snaží udělat vše proto, aby dosáhla pokroku v této věci a aby toto nařízení bylo přijato ještě před volební přestávkou parlamentu. To, co říkáte o tom ročním využívání fondu. Od roku 2002 jsme měli 1 miliardu eur jako maximum, co bylo předěleno v průběhu jednoho roku, ale ta jedna miliarda to nikdy nebyl cíl, pokud jde o výdaje. To byly prostředky, které by komise mohla použít, pokud to bude potřeba, v nejhorším případě. Nařízení neobsahuje žádné detaily o tom, jak by to mělo být použito. Říká se, že fond, nebo tedy ty předělené prostředky, nebo prostředky by se měly předělovat velmi obezřetně, aby se ten fond nevyčerpal před koncem roku. To znamená, že si musíme ponechat určitou část toho fondu až do posledního čtvrtletí každého roku a musíme si udělat nějaké rezervy, protože třeba když budou nějaké špatné roky, kdy dojde k záplavám v Německu a k zemětřesení v Akvile a možná ještě k nějakým lesním požárům ve Španělsku, tak abychom to všichni byli, všechno byli schopni vyřešit s těmi penězi, které máme k dispozici. V průběhu plynulých let eh, se to hodně měnilo, v některých letech se použilo třeba jenom 100 milionů, v jiných eh, letech to bylo přes 800 milionů, takže je to nepředvídatelné samozřejmě. Komise v roce 2002, když ten fond byl vytvořen, vypracovala metodu, na základě které se počítají granty, že by to nemělo být podle principu, kdo dřív přijde, ten dřív mele, mělo by to být řešeno tak, abychom byli schopni reagovat na katastrofy v průběhu roku. A chudší členské státy by měly dostat vyšší částku poměrně než bohatší státy v případě potřeby a potom samozřejmě ta jedna miliarda by měla být dostačující. Víte, k jaké metodě jsme dospěli a metoda se ukázala úspěšnou, že ta metoda výpočtu odpovídá očekávání. Někde jsme ten fond plně nevyčerpali v průměru, používali jsme ho tedy uplynulých 11 let, využili jsme ho asi z jedné třetiny ročně, ale jak jsem říkal, v některých letech eh, to bylo více, v některých mnohem méně. A teď bych rád reagoval na to, co zde říkala zpravodajka a další členové výboru. Logika toho návrhu komise je ta, že se snažíme zlepšit fungování existujícího fondu Solidarity, takže bude reagovat rychleji, bude viditelnější, bude se jednodušeji používat a jeho ustanovení budou jasnější. Mysleli jsme si ale, že je také důležité zachovat eh, ty principy fondu jako takového a že ten náš návrh by neměl vést k tomu, aby se vydávalo více peněz Už proto, že za stávajícího klimatu členské státy nebudou ochotny přijmout žádný návrh, který povede k vyšším výdajům. V rámci nového víceletého finančního rámce se prostředky tohoto fondu omezily na polovinu a to opravdu příliš nepomáhá, když chcete přidat ještě další prvky k existujícímu fondu. Chceme jednoduchá kritéria, jednoduchá, jednotná kritéria pro regionální katastrofy. Má to být eh, tedy vnímáno spíše jako výjimka, než jako pravidlo. Pravidlem jsou velké katastrofy, ale nařízení umožňuje mobilizovat tento fond také pro menší regionální katastrofy. Říkali jsme, jaká kritéria tady máme, jsou příliš složitá. V současné době chceme je nahradit jednodušším kritériem, které, které bude založeno na podílu z HDP. Navrhli jsme 1,5%, vy tedy navrhujete 1%. To 1,5%, co navrhujeme, to bylo opravdu velmi důkladně proskoumáno a navrhli jsme tuto část, nebo tedy tento podíl, protože by to vedlo k mobilizaci Fondu pro regionální katastrofy v souladu s tím, jak vypadala situace i v minulosti, kdybychom to zvýš, snížili, ten práh na 1% HDP, tak bychom do budoucna zahrnuli spoustu drobnějších, menších katastrof, které v současné době by nebyly způsobilé, pravděpodobně, a tím bychom tedy zvýšili potenciální výdaje a já si nejsem zcela jist, zda snížení toho limitu na 1% by bylo dobrým signálem v tomto kontextu. Zálohy, které navrhujeme, jsou důležitým prvkem, protože nám umožňují rychleji reagovat než v současné době. A jestli to bude omezeno na 10 a bude to tedy maximálně 30 milionů, nebo jestli to bude 15% a maximálně 40 milionů. Já si myslím, že to není nějaký zásadní rozdíl. Komise by nebyla proti takovémuto návrhu. Otázka však je, jak a kde jsou tyto prostředky vybírány, získávány a k tomu ještě musíme vést diskuse. Říkali jsme, že budeme hledat alternativy k tomu, co je v současné době navrhováno a to bude vyžadovat změnu právě přijatého nařízení o strukturálních fondech a to možná není úplně nejlepší cesta, takže pokud se najde nějaká jiná alternativa, tak komise by proti tomu nebyla, pokud to bude proveditelné. Žádost, nebo tedy lhuta pro podání žádosti těch 10 týdnů, jak se zde říkalo, je podle některých příliš krátká. Těch 10 týdnů to je návrh, který je v současném nařízení, my to neměníme a těch 10 dní týdnů se snaží, aby to bylo poměrně tedy v rovnováze, abychom byli poměrně rychlí a zároveň dali členskému státu dost času na to, aby vyhodnotili škody. Víme, že některé členské státy žádají opravdu na poslední chvíli. To svědčí o tom, že těch deset týdnů je spíše krátká doba Jestli to prodloužení lhuty je rozumné, nevím. My chceme, abychom reagovali rychle, aby ten fond mohl reagovat rychle. Pokud to prodloužíme na 12 nebo 15 týdnů, znamená to, že ty peníze z toho fondu tam poplynou později a byli bychom za to kritizováni. Za určitých eh, specifických podmínek, kdy ta katastrofa bude dlouhodobější, tak to bylo vždycky možné a vždy bude možné postupně později doplňovat informace, i když už ta žádost byla předložena v průběhu těch prvních deseti týdnů. Říkalo se zde, že NUC 2 možná nejsou tou odpovídající referencí, abychom definovali regionální katastrofy, ale my to musíme k něčemu vztahnout. Musíme to vztahnout k něčemu, pro co máme statistické údaje. A je jasné, že když katastrofy, které nerespektují žádné administrativní hranice, tak je možné zahrnout několik NUC 2 a my jsme tedy navrhli, že by mělo být vzato v úvahu, nebo jako reference by se mělo vzít HDP takovéhoto regionu. Pokud je o přeshraniční oblasti, tak to pravděpodobně bude problematické, protože ten fond eh, je vypracován nebo vytvořen tak, aby pomáhal členským státům, aby jim pomáhal nést tu finanční zátěž, kterou jim způsobí katastrofa. Když se podíváte na přeshraniční regiony, tak je obtížné říci, pro kterou zemi by se to mělo mobilizovat, ten fond, pokud se na to budete dívat jako na jednu katastrofu. Takže se to buď může mobilizovat pro obě dvě země, když se jedná o přeshraniční katastrofu, anebo když v jednom státě dojde k závažné katastrofě a pak tam máme ten sousední stát, ten může také předložit žádost, aniž by třeba splnil ten limit takže to bychom navrhovali, aby toto ustanovení bylo zachováno. Prodloužení nebo návrh na prodloužení implementace na 18 měsíců, proti tomu komise pravděpodobně nebude. Eh, my jsme viděli, že členské státy mají problém s tím, aby v průběhu jednoho roku tu pomoc z Fondu Solidarity utratili. A když omezíme ten čas od chvíle, kdy je předložena žádost, než zaplatíme, tak potom ten jeden rok, ta lhuta toho jednoho roku se ještě vlastně posune, takže se to celé zkrátí, takže by asi bylo rozumné rozšířit to nebo prodloužit to na 18 měsíců. Komise nebude proti tomuto návrhu. Byla zde zmíněna technická pomoc a 2% na technickou pomoc v současné době nařízení neobsahuje nic, co by se týkalo technické pomoci, protože jsme měli za to, že je důležité podpořit nouzové naléhavé operace spíše než administrativu. Takže celý ten fond v současné době je určen na operace a ne na podporu administrativy. Administrativy která souvisí s implementací tohoto fondu, pokud členské státy mají skutečně problém s tím, jak implementovat, využít prostředky z tohoto fondu bez technické pomoci, tak o tom možná můžeme diskutovat, ale nemyslím si, že by bylo rozumné omezovat ten fond na tyto oblasti. Myslím, že jsem pokryl většinu bodů, které zde byly zmíněny. Děkuji. Předsedkyně, Technická pomoc, myslíte také tu skupinu expertů? Vy jste hovořil o administrativní kapacitě, ale Niko se ptal na to, zda by bylo možné mít přístup k expertům, kteří by mohli provést profesionální a rychlé hodnocení, posouzení těch škod. Na základě zkušeností, které máme, tak to nebylo problematické a víme o případech, kdy EU vyslala expertní týmy, které posuzovaly například v Aquile ty škody, ke kterým došlo. Hmm, nejsme informováni o tom, že by to vyvolalo nějaké problémy s financováním. Když některé členské státy požadovaly technickou pomoc, tak spíš šlo o to, abychom jim pomohli pokrýt administrativní náklady na implementaci také ten audit a tak podobně nevíme, jestli by ten fond měl být určen na tyto operace. Spíš by to mělo být určeno na ty operace, které jsou důležité pro lidi. Takže eh, Lambert van Nisterloy, potom eh, Oldřich Vlasák a potom zpravodajka na závěr. Eh, Já budu stručný, když posloucháte ty poznámky tak eh, to není úplně jednoduché, to, co teď podnikáme. Celá řada věcí zasahuje velmi hluboce do samotného nařízení a také do souvislosti s dalšími předpisy pro následujících sedm let. Pokud eh, podpoříme naši zpravodajku, tak eh, není žádná záruka že na tom budeme moci pracovat. Pokud budeme postupovat jako obvykle, tak to prostě fungovat nebude. Nebude to fungovat v radě. Takže je to otevřená věc. Jestli my jako výbor bychom měli předložit eh, předsednictví naše absolutní přání a dokončit ho v tomto období, a mít eh, velmi intenzivní sled jednání a možná trialogu. Protože jinak mám dojem, že nastane únor, březen a potom eh, všichni poběží k volbám. Možná bychom měli napsat dopis a napsat a nějakým způsobem postupovat eh, odlišně, pracovat rychle, velmi intenzivně aby jsme nepřišli o celý rok, protože zvláštní případy potřebují zvláštní zacházení. Děkuji, Oldřich. Chci využít této přitosti, abych vás informoval, že dnes a zítra výbor regionu projednává zprávu pana Brandy o Fondu Solidarity. A je dobré to vzít v úvahu. A myslím, že řada odpovědí komise také reaguje na tuto zprávu pro vaši informaci. A tato zpráva je také nyní k dispozici. Děkuji. No Takže není Rosa. Děkuji, paní předsedkyně. Já se to pokusím nějak shrnout, ale ještě předtím bych ráda řekla, že ve čtyři hodiny dnes odpoledne vystoupím ve výboru regionu na pozvání pana předsedy, abych hovořila o fondu Solidarity a abych si také vyslechla, jaké je jejich stanovisko. Oni už ho prezentovali a je to velmi v souladu s tím, co jsme prezentovali my tady. Takže shrnutí následující. Regionální katastrofy byly až dosud abstraktním pojmem, já vidím, že podle Evropské unie je nejdůležitější, aby princip solidarity skutečně platil a aby Unie mohla pomoci těmto regionům. Pomáhá se na základě toho, jaký máme rozpočet a aby region splnil ty současné podmínky, aby to mělo skutečný dopad na životní podmínky, tak to se řeší na základě peněz, ne na základě principu solidarity. To je taková sebekritika. Ale je pravda, že my tedy navrhneme to 1% HDP, uvidíme, jak to bude vypadat v trialogu, pokud to bude 1,5 nebo 1%. My navrhujeme 1%, protože tímto způsobem můžeme lépe podchytit to, co říká smlouva o fungování Evropské unie, pokud jde o zodpovědnost členských států a unie při řešení dopadu katastrof Unii. Výbor regionů také žádá 1%. Další věce jsou sucha. To také bude ve zprávě. O to také žádal výbor regionu i rozpočtový výbor, potom tam budou ty dlouhodobé katastrofy, to budou i povodně. Pokud jde o technickou pomoc, tak to je jednomyslná žádost výboru regionu, protože mnohé regiony nemají dostatek expertů na to, aby mohli předložit všechny ty materiály. A samozřejmě je lepší, aby ty peníze byly vynaloženy na opravu infrastruktur a řešení dopadů té katastrofy. Je také pravda, že ten administrativní postup je tak složitý, že mnohé regiony na to nemají prostředky, takže ta technická pomoc je opravdu nutná. Pokud jde o infrastruktury, tak stejně jako výbor regionu navrhneme, protože často, když je nějaká katastrofa, tak se ty infrastruktury přesunou, protože když je to nějaká oblast, eh, kde třeba eh, tam je nějaký vodní tok, eh, který se vylije z břehu, tak eh, často je nutné tu infrastrukturu někam přesunout, aby se to neopakovalo do budoucna. Takže souhlasím i s rozpočtovým výborem v této věci. Uvidíme, zda to nějakým způsobem vyřešíme. Pokud je tu lhutu deseti týdnů, tak my to chceme prodloužit. O to žádá i výbor regionu, aby regiony měly více času Chceme, aby to bylo delší než 10 týdnů. Pokud jde o ten rok a 18 měsíců, my žádáme, aby na to plnění bylo dáno více času, 18 měsíců to by mělo být bez problému. Pokud jde o NOC 2, výbor regionu chce, aby když ta katastrofa se odehraje v regionech menších než NUC 2, ale když se sečte populace a suma té populace je stejná, jako by byl NUC 2, tak eh, to může být zahrnuto. O tom také budeme diskutovat, potom prevence, o tom se také tady hovořilo, komise žádá, aby tady byly podmínky ex ante, aby členské státy splnili tedy určité preventivní opatření, určitá preventivní opatření. Výbor regionu to trošku zmírňuje, nicméně i my v tomto smyslu, pokud je o preventivní opatření, tam něco zahrneme. Jsem si vědoma toho, že rada není žádným způsobem tlačena k tomu, aby jednala rychle, protože nařízení je v platnosti, ale já požádám komisi i parlament i všechny o podporu, protože když můžeme něco zlepšit, tak je naši povinností to zlepšit. A tady to můžeme zlepšit opravdu podstatně a proto budu vděčná za všechny pozměňovací návrhy, které budou předloženy, abychom mohli jít tímto směrem a potom budeme jednat a já doufám, že dospějeme k dohodě. Plně souhlasím také s tím, co zde říkal pan Van Nistelrooy. Je důležité, abychom to vyřešili ještě před koncem tohoto volebního období. Děkuji. Děkuji. Dnes nemusíme o ničem rozhodnout, tak chci vám říci, že program celého procesu, nebo kalendář tedy, vypadá tak, že 18. prosince zde bude prezentace návrhu zprávy, budeme mít lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů, pravděpodobně 6. ledna a 23. ledna se bude hlasovat a 23. ledna také budeme mít veřejné slyšení o Fondu Solidarity. Také 23. máme schůzku s, říc, s řeckým předsednictvím, takže prosím řekněte jasně řeckému předsednictví, jak důležitá tato zpráva je a že se musíme společně snažit eh, celou věc uzavřít ještě před koncem tohoto volebního období. Pokud ne, Miguel mi říká, že možná zde bude možnost, abychom eh, hlasovali v prvním čtení v dubnu a pak je šance, že ten nový parlament ten nový parlament bude muset rozhodnout, zda to převezme tam, kde to přestalo, anebo ne, ale je to další příležitost pro nás, abychom měli nějaký důkaz o tom, co bylo uděláno, ale budeme pracovat s předsednictvím, jak nejrychleji to půjde, abychom zjistili, co je proveditelné a co ne. Takže já vám děkuji, děkuji také zástupci komise a můžeme přistoupit k hlasování. Ráda bych vás informovala o tom, že je zde návrh na změnu pořadu jednání ze strany EPP. Můžete nám říct, o co, o co jde? Ano? Velmi stručně, ne všichni tady jsou na hlasování, takže můžeme využít toho času k tomu, abychom zvážil jednu věc, že bychom tedy dnes nehlasovali o zprávě Vogan. Ty kompromisy jsme totiž dostali velmi pozdě a dva z nich nejsou úplně jasné. Já myslím, že nebude žádný problém, že bychom mohli hlasovat 18. prosince. Já bych to rád odložil, pokud by to šlo pokud nejsou žádné námitky, paní předsedkyně, můžete se zeptat eh, frakcí, to by možná bylo lepší. Já teď nebudu uvádět žádné podrobnosti. Předsedkyně udělá to, co předsedkyni přísluší, takže zde máme návrh, aby se nehlasovalo, takže změníme pořad jednání, je někdo proti této možnosti, takže jsme se rozhodli, že o zprávě Dereka Vogána budeme hlasovat na prosincovém zasedání. Takže Teď můžeme přistoupit k hlasování. Zkontrolujte si hlasovací zařízení, prosím vložte hlasovací karty. Zahajuji hlasování. Well, yeah. Oh. What a coordinator, yeah. Uh, Vážení kolegové, máme vloženo více karet než hlasů. Pokud to nechcete ověřit, tak to nedělejte, ale myslím si, že je lepší zmačknout knoflík, abychom zjistili, zda vaše hlasovací zařízení funguje. Takže to ukončíme. Herman Winkler, bod 12, to je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 sledovat to vaše hlasování, takže prosím, eh, soustřeďte se a hlasujte. 22, kdo je pro? Vede tady někdo hlasování za socialisty? Ne? Kdo? Georgios. Ukazuje takhle. A kdo je proti, kdo se zdržel, takže je to zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Ověříme 38. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 16 ku 12. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 39. Zahajuje hlasování.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 49 s ústním pozměňovacím návrhem, někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu ne, takže hlasujeme v pozměněném znění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 50. 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 56. 56, kdo je pro, kdo je proti.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Ověříme 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 18 k 12. Úvodní ustanovení. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro?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 s jazykovým ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo není proti, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A elektronicky závěrečné hlasování. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Nevím proč, ale dobrá zpráva. Když nejsou ty zprávy kontroverzní, tak možná nejsou úplně dobré, nevím. V každém případě blahopřeji. Třináctka je odložena, takže teď máme čtrnáctku, zpráva Karin Kadenbach eh, o vstřícném prostředí pro podniky. Takže kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Favor. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno a hlasujeme o schválení stanoviska elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to také jednomyslné. Paní předsedkyně nehlasovala. A je to. Hlasování máme za sebou. Milí kolegové, je tu stále poměrně dost účastníků. Já bych chtěl dát ke zvážení. V 10.30 začíná prezentace externí studie. Prosím, přejděte k bodu 16, týká se to Kanárských ostrovů. Asi víte, že existuje rozhodnutí rady o výjimkách a snížení daní na seznam produktů, které jsou místní provenience, neděláme to poprvé, tedy jsou vyráběny místně na Kanárských ostrovech a musíme schválit právní rámec pro tato konkrétní opatření. A navrhuji tedy abychom schválili bez pozměňovacích návrhů podle pravidla podle článku 46 věc zjednodušeném postupu bez pozměňovacích návrhů tento návrh, který pokud nebude zásadní odpor, pět členů výboru by muselo být proti, abychom to nemohli použít. Pokud nikdo nebude proti, tomuto návrhu použít eh, článek 46, tak eh, můžeme takto postupovat. Takže má žádost je, zda souhlasíte se zjednodušeným postupem z důvodu čistě technického charakteru tohoto návrhu a naléhavosti, která je také přítomná. Musíme toto opatření eh, schválit na plénu v prosinci, aby mohl, aby to mohlo pokračovat, protože jinak vyprší současné rozhodnutí na konci prosince a kanárské ostrovy budou mít problémy. Takže pokud nejsou námitky, jsme o tom rozhodli. Děkuji vám mnohokrát. A máme ještě čas, takže můžeme... Ano, Nikosi, prosím. jako skupina jsme požádali výbor REGI, abychom zahájili slyšení o úspěších a neúspěších politiky trojky v oblasti politic, regionální politiky a politiky soudržnosti. Ten proces začal v výboru Ekon a bylo by zajímavé to absolvovat i zde, abychom věděli, jak tyto politiky mají dopad na politiku soudržnosti a regionální politiku. O této otázce budeme jednat eh, mezi koordinátory. A já jsem doufala, že to proběhne v prosinci. Mohu vám snad říci, že jsem svědkem toho, jak to probíhá ve výboru Ekon a já bych si nepřála, abychom zde vedli podobnou rozpravu jako v Ekonu je třeba vzít v úvahu specifické rysy našeho výboru. A my tedy nerozhodujeme o trojce, ale o dopadech. A takže rozhodneme o tom, ale bohužel socialistický koordinátor tu není, a koordinátoři EPP a ECR nás neposlouchají, protože mají, vedou své soukromé rozhovory, takže já počkám na setkání koordinátorů. Já bych o tom mohla rozumět, oni ani nevědí, o čem tady mluvíme, takže já to zařadím na prosincovou schůzi. Takže můžeme přejít k bodu 17, protože Georgios tu je. A nevím o stínových pro absolutorium. Giorgio, si máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zpráva účetního dvora nám ukazuje, že v roce 2012 chybovost v oblasti regionální politiky byla ve srovnání s rokem 2011 o něco vyšší z 6% stoupla na 6,8%. Ale zdá se, že mnozí stále ještě nepochopili, a to vyplývá také ze zpráv a z prohlášení, že chyby jsou většinou správně technického charakteru a to, že zde chyby jsou, nemusí znamenat, že došlo k mrhání prostředky nebo k nějakým podvodům. Nyní nás čekají brzy volby, takže se jistě objeví pokusy zneužít této situace. Ale čísla nelžou a proto jsem zprávu podložil čísly. Podle informací, které máme od komise a členských států, se situace jeví takto. V politice soudržnosti v roce 2012 byly nesrovnalosti eh, jako podvody 0,42%, u pladeb a opravné prostředky 2012 Fond soudržnosti ESF a ERDF celkově 0,2 Samozřejmě zde také je prostor pro zlepšení. Naším cílem by proto mělo být a musí tím být dosáhnout nulové chybovosti a proto musíme nadále vyvíjet patřičné úsilí a nesmíme v něm poledovat, dokud tohoto cíle nedosáhneme. Proto také vítám nová pravidla pro období 2014 až 2020, která byla stanovena v rámci postupu spolurozhodování díky neustálému úsilí našeho týmu, které vedl Lambert Konstance a naše paní předsedkyně i další kolegyně a kolegové, kteří se zapojili do jednání. Tyto předpisy v tom obecném nařízení zahrnují mimo jiné jmenování certifikačních orgán, orgánů, auditních orgánů, analýza auditních zpráv, přijímání závěrek eh, a i přiměřenou kontrolu a celou řadu dalších prvků, které vedou k tomu, aby se nadále snižovala chybovost. To je tedy vše, co jsem k tomu chtěl říci a těším se na vaše komentáře. Uh, Děkuji a teď bych eh, ráda dala slovo sálu. Jan Olbricht. Ano. Já jsem stínovým zpravodajem za EPP k této zprávě. A teď mám jen pár důležitých poznámek v této chvíli. Vždycky jde o to, co to vlastně znamená to absolutorium. Je to analýza zprávy účetního dvora, anebo jde o odpověď na otázku, zda byly peníze správně utraceny, správně vynaloženy nebo ne. A já si myslím, že velmi často přistupujeme k absolutoriu pouze jako k analýze textu zprávy účetního dvora, i když víme, že systém auditu funguje velmi specifickým způsobem, takže účetní dvůr vezme nějaký reprezentativní vzorek a kontroluje situaci pro určité velmi konkrétní datum. To je to datum kontroly a na konci roku a dokonce i po roce se udělá spousta korekcí, takže ta situace už není taková, jaká byla v den auditu, ale ta situace, to je nakonec realita, které bylo dosaženo v průběhu roku, takže si myslím, že bychom k absolutoriu měli přistupovat jako k analýze všech dokumentů, to dělá zpravodaj ve výboru KONT i zde v regi. Samozřejmě na prvním místě je zpráva účetního dvora, ale také vysvětlení auditu Evropské komise a potom skutečné dopady korekcí a náprav, které byly provedeny v průběhu roku po kontrole, protože velmi často ten obrázek vypadá mnohem hůře, než to ve skutečnosti je. Takže když se podíváme na datum kontroly, tak velmi často máme informaci o chybovosti, ale když to srovnáme s údaji, se skutečnými údaji, tak je ta situace jiná. To je tedy první poznámka. Druhá poznámka. My pozorujeme neustálý pokrok, když se zavádějí nové nástroje do politiky soudržnosti, takže když srovnáme údaje z různých členských států v různých obdobích, tak to nevypadá velmi jasně, ale tyto nástroje zajišťují opravdový pokrok a myslím, že bychom to měli mít ve své zprávě. Za třetí, pozitivní na zprávě účetního dvora je to, že máme nejen analýzu chybovosti, ale máme také analýzu účinnosti politiky v průběhu roku, takže to je kapitola ve zprávě účetního dvora. Takže si myslím, že to je kvalitativní změna v kontrole. My jsme to opakovali už několikrát, že jsou zde nějaké programy a projekty, které jsou, pokud je o chybovost, zcela v pořádku, ale jsou úplně neefektivní. A některé neefektivní, nebo naopak nějaké efektivní projekty, ty zase mají velkou chybovost, protože jsou nové, inovativní a ještě nedostatečně zkušené. Takže chyby, to je samozřejmě důležité, nicméně chyba nemusí být způsobena podvodem, Může to být výsledek uplatňování zatím ještě neprověřené metody a myslím si, že bychom měli se dívat eh, na efektivitu, na chybovost a potom z toho vyvodit eh, závěry o kvalitě. Markus Pieper? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám na starosti celkovou zprávu pro Evropský parlament takže jsem poněkud udiven tím, že kolegové v regionálním eh, výboru se chovají tak, jak se chovají, protože přece jenom mě bychom měli přece reagovat na chyby a usilovat o zlepšení a vymáhat ho, protože jinak naše evropská politika bude nevěrohodná. A je lepší, když eh, budeme na problémy poukazovat my, než když to budou dělat euroskeptici. A já bych rád poukázal na to, že už je to třetí rok v pořadí, kdy se chybovost zvyšuje a to není pozitivní signál. Také chci říci, že účetní dvůr pouze kontroloval čtyři vnitrostátní auditní orgány a nebyly to ani orgány z nějakých kritických zemí, ve kterých by byla výrazná chybovost, ale bylo to v jiných zemích. Takže ta zpráva eh, účetního dvora je relativně slabá a když už tato slabá zpráva poukazuje na chybovost 6,8%, nebo i kdyby to bylo třeba jenom 6%, tak pro mě je to opravdu alarmující. A v tomto duchu je tu i výzva pro regionální politiku, aby alespoň usilovala o zlepšení. Nemusíme kritizovat regionální politiku, můžeme být hrdí na to, čeho jsme v ní dosáhli. Nicméně je faktem, že zde dochází k hromadění chyb vždy ve stejných eh, zemích, eh, právě v období 2000 až 2006, což je to období, které je vyhodnocené. A už máme i první hodnocení pro roky 2007 až 2013. A i zde máme opět ty země, které vykazovaly chybovost už předtím. A objevily se i nové země, eh, které asi mají ještě relativně slabé kontrolní metody, takže jsou náchylné k určité chybovosti. Zaznělo zde, že dochází k nápravám. Jistě, ale ty nápravy trvají. Trvají třeba 10 let nebo 12 let. V části se ty projekty nahrazují, nahradí se jiným projektem nebo ještě dalším projektem, než konečně se ten projekt stane způsobilým pro čerpání evropských prostředků. A jaké škody nastaly pro tím, že se neustále mění ty, ty projekty a že se nevyužívají ty prostředky náležitým způsobem, kdybychom vyčíslili tu škodu pro evropský rozpočet, která takto vzniká, tak to by byla jistě ta upřímná odpověď na tu otázku, co je potřeba nyní zlepšit. A proto mohu tento výbor Regi jenom vyzvat k tomu, abychom byli také odvážnější v naší kritice, v kritice stávajícího systému, aniž bychom ten systém nějak podkopávali. Samozřejmě chceme pokračovat eh, v regionální politice tak, jak jsme s ní začali, ale já mám pocit, že se zde snažíme to tento problém poněkud umenšovat a já si myslím, že výbor regi by měl být odvážnější a vyvodit z těch chyb také určité politické důsledky. Děkuji. Thank you very much. Any, any... Děkuji. Další komentáře? Jens Nielsen, prosím. Děkuji, jenom velmi stručně. Já souhlasím s tím, že musíme brát zprávy vážně, že musíme brát vážně varovné signály a dbát na to, aby systém fungoval. Nicméně administrativní kapacita, to je další otázka. Tam, kde se ji nedostává, můžeme usilovat o to, aby se to zlepšilo. My jsme podnikli patřičné kroky u nás ve Švédsku a Vybudovali jsme, nebo máme tam administrativní strukturu, která v podstatě vytváří bariéry pro regiony a pro projekty. Někdy, když se má interpretovat určitá situace, nebo jde například otázky inovačních systémů, nebo propojování soukromých a veřejných prostředků, nebo iniciativ. Tam to často bývá v rozporu s pravidly EU. Já ještě k tomu podám také písemnou informaci, ale často prostě je to tak, že jsou státy nucené postupovat byrokraticky. A to musíme zohlednit, když hovoříme zde o té chybovosti. Lambert taky žádal o slovo. Děkuji, abych rád navázal na to, co zde řekl pan kolega Olbrecht a Markus Pieper. A v rámci bodu 5 stanoviska je také něco uvedeno v této věci. A je to otázka e, nových, nových pravidel a nařízení. A já si myslím, že bychom to mohli formulovat ještě o něco vyhroceně. Ono je to není takové velmi zjednodušené, dochází zjednodušení prostřednictvím těch pěti fondů, jsou tam ty tři fondy v oblasti soudržnosti a my nyní budeme mít novou systematiku v oblasti rybolovu, v tom námořním fondu a když se podívám, jak se v minulosti v praxi vypočítávalo různým způsobem různé věci a co se různě mohlo započítávat, byly v tom rozdíly, nyní je to vyrovnáno, ten způsob eh, je sjednocován, sjednocuje se také způsob kontroly a také mnohem více usilujeme o tu tematickou koncentraci. To je také mnohem výrazněji přítomno nyní, než tomu bylo v minulosti. A potom zde máme také otázku komunikace mezi řídícími orgány a Evropskou unii. Já si myslím, že u této kapitoly by bylo lepší sformulovat ještě pozitivněji, také s ohledem na budoucí vývoj. K tomu, co zde říkal Markus. O tom počtu zemí, kde byla provedena namátková kontrola a trvalé dochází k chybám. Ano, já si myslím, že to vzbuzuje obavy i zde v tomto našem výboru. Já jsem se nedíval konkrétně na čísla, ale když vidíte, že opakovaně v některých zemích dochází k vysoké chybovosti, tak to musí znamenat, že budeme aplikovat nějaký specifický režim v rámci těchto zemí. Protože není možné, aby některé země neustále měly nejvyšší chybovost. Já bych podpořil systém kontroly takový, že u těch států, které mají tu nižší chybovost, které fungují dobře, by se ty kontroly nějak eh, nepřiostřovaly, ale u těch jiných zemí by bylo možná dobré se na ně podívat blíže. Takže tímto směrem bych to tak nějak viděl. Ještě otázka, jak to sformulovat konkrétně. Účetní dvůr vlastně každý rok se vyjádří k určité oblasti, ale když eh, poukazuje, poukazuje na chyby, ale myslím, že lze poukázat i na to, co se podařilo. Například jsou tam také tací, kteří mají chybovost nižší než takže mohli bychom také popřemýšlet o určité mm, diverzifikaci opatření, takže možná tímto směrem bychom se mohli vydat. Je to takový návrh. Děkuji. Nevím, zda někdo další se chce zapojit. Chtěla bych říct si následující sama. Ano, všechny to, ty struktury, které uvádíte v bodu 5, tedy všechny ty mechanismy, kontroly jsou velmi důležité a obvykle odhalují nesrovnalosti. Takže to není preventivní opatření, ale během veškerých vyjednávání budeme zdůrazňovat, že právní jistota je velmi důležitá. Obvykle máme velké rozdíly ve výkladu pravidel mezi vládami, komisí, konečnými příjemci, řídícími orgány. Účetní dvůr má vlastní výklad pravidel a velmi často nejsou na jedné vlnové délce. A pokyny od komise jsou velmi důležité a tentokrát ty pokyny budou nesmírně obsáhlé jako někdy v minulosti. Já nevím, zda to bude dobré či ne, ale měli bychom se snažit o zdokonalení legislativy také s cílem o právní jistotu, transparentnost, jasnost, protože ze všech hovorů, které vedu se zástupci regionu, slyším, že prostě ten výklad je nesprávný. Není to zlá vůle nebo porušování pravidel, ale prostě jejich výklad je následně spochybněn kontrolními orgány za několik let. A jsou také rozdíly mezi auditory z různých institucí, tak jak k tomu došlo během tohoto vyjednávání. I zde došlo k zásadním rozdílům tří právních služeb právní služba komise, rady a právní služba našeho parlamentu. Ty názory se lišily, není to žádná kritika, ale prostě tak to je. A ti, kteří čerpají fondy, se často obrátí o výklad eh, k někomu, komu věří a proto ta právní jistota by měla být uvedena jako důležitý faktor v tom, jak eh, chceme vytvořit toto nařízení. Tento bod jsme zahájili brzy a zatím to nikdo není z komise. Takže komise se spojí s, Go- s Georgesem, pokud budou mít nějaké komentáře. Pokud tam někdo, pokud DG Regio by něco chtělo eh, vyzdvihnout, abychom tak postupovali, tak eh, Georgios tomu bude naslouchat. A není-li dalších připomínek, chcete říct několik eh, závěrečných slov? Chtěl bych jenom poděkovat kolegům za konstruktivní připomínky a za tu rozpravu, která právě proběhla. Děkuji, tak tady jsme velkorysí u pozměňovací návrhu Termín pro pozměňovací návrhy je 17.12. v 6 hodin večer a Regi bude zprávu schvalovat v únoru, protože rozpočtová kontrola to bude schvalovat eh, v březnu. Pokud eh, dojde ke změnám, tak i my změníme vlastní harmonogram u tohoto stanoviska. Takže uzavřu tento bod pořadu jednání a nyní přejdeme ke studii, kterou jsme zadali, což je bod 15 našeho pořadu jednání. Internet, digitální agenda a hospodářský rozvoj evropských regionů. A já bych nyní chtěla dát slovo autorům studie, tedy kdo bude hovořit jménem autorů. Máme tu paní Rozanu Lifonty z IDC a tato organizace byla pověřena studií, takže máte slovo. Děkuji. Za prvé vás chci všechny pozdravit a chtěla bych eh, chtěl bych se představit. Možná jste někde našli International Data Corporation a že s nimi spolupracuji, ale jsem nezávislou konzultantkou a podílela jsem se na této studii s CSIL, což je Středisko pro průmyslové studie ale z pozice nezávislé konzultantky. Já spolupracuji s různými orgány a s veřejnými institucemi a působím v oblasti dopadu inovací, v oblasti průmyslu a konkrétně v, v dopadu IKT na ekonomické a sociální aspekty. Takže bych probrala program prezentace, nejdříve cíle studie. Poté chci pohovořit eh, ve stručnosti o nastupujících trendech a výzvách v oblasti IKT. Potom eh, uvidíme, jaké jsou očekávané přínosy na ekonomický rozvoj evropských regionů, které pramení z digitální agendy pro Evropu. A ve studii jsme analyzovali některé případové studie, abychom zjistili, jaký to má dopad na regionální iniciativy. E, další aspekt je dopad na regionální rozvoj některých e, horizontálních průřezových iniciativ e, Evropské unie nebo iniciativ na národní úrovni. A konečně tedy naše závěry a také bude prostor pro vaše otázky. Cíle studie a celkový eh, postup. Eh, ty cíle byly v zásadě eh, pochopit za jakých podmínek eh, digitální agenda pro Evropu eh, bude mít dopad na ekonomický růst a sociální blaho na regionální úrovni. Digitální agenda obsahuje iniciativy, které jsou řízeny na evropské úrovni a jiné, které jsou řízeny na úrovni národní a regionální. A dalším důležitým bodem bylo eh, pochopení, zda národní a eh, evropská úroveň iniciativ jsou vzájemně komplementární. Zda vzájemně doplňují. Regionální iniciativy a jaké dopady přinášejí. You ask the technicians to fix it or? Can I, shall I go on? Uh, for the methodology, uh, clearly we the... Z hlediska metodiky jsme využili statistickou analýzu a analýzu literatury. A v zásadě my jsme připravili několik případových studií a analýzu toho, čemu říkáme průřezové iniciativy. Iniciativy, které probíhají na evropské a celonárodní úrovni. Bez slajdu je to obtížné. Ale co se týče trendů v oblasti IKT, všichni víte, že dnes eh, informační technologie jsou zaměřeny zejména na cloudová uložiště, na širokopásmé připojení a další tedy aplikace zejména aplikace, které využívají sociálních sítí a to má obrovský dopad na dvou úrovních. Na ekonomiku i společnost. Na ekonomiku to má významný dopad, protože potřebujeme vyspělé telekomunikační infrastruktury A chytrá ekonomika znamená, že způsoby výroby zboží a služeb se naprosto mění. A pokud jsme v minulosti organizovali práci a také tedy úloha fixního kapitálu se mění. Jednotlivé věci jsou internetem propojeny a to má obrovský dopad na sociálně-ekonomické inovace, protože je třeba také přiměřených dovedností v oblasti informačních technologií. Je třeba takzvané eh, digitální gramotnosti, pokud využíváme internet pro soukromé i profesní účely. Je důležité, aby občané měli příslušnou digitální gramotnost, aby mohli těchto nástrojů využívat. Občané potřebují mít dostatek důvěry a jistoty. A tyto infrastruktury nebudou dostatečně využívány, pokud lidé nebudou mít eh, příslušné nástroje, aby mohli pracovat s těmito daty a s těmito technologiemi. Vy asi tu prezentaci stejně máte. Takže to jsou technické trendy, o kterých jsem hovořila. A tyto trendy znamenají, že inovace v digitální ekonomice e, jsou všechny provázány. Jeden je závislý na druhém. A produktivita práce závisí na společenských změnách a závisí také na schopnosti lidí s nimi pracovat a využívat je. Produktová inovace a technologická inovace závisí na dostupnosti kvalifikace v oblasti IKT, což je nejdůležitější, nebo jeden z nejdůležitějších aspektů v současnosti v Evropě, co se týče zlepšení situace v oblasti digitálních inovací, protože existuje značný nesoulad mezi nabídkou a poptávkou kvalifikace v oblasti IKT. A povědomí o těchto vzájemných eh, vazbách přináší myšlenku, že Evropa potřebuje nástroj, potřebuje určitou politiku, která bude vycházet z tohoto eh, vzájemně provázaného cyklu. A digitální agenda pro Evropu chce právě aktivovat tento vzájemně se podporující cyklus. A internet bez hranic, který je vzájemně propojen, bude požadovat vě, stále větší obsahy v oblasti služeb. A pokud se nám podaří tedy toto splnit, tak budeme také potřebovat stále rychlejší sítě. A investice do rychlých sítí jsou udržitelné pouze pokud existuje vysoká poptávka po těchto sítích. Takže ten kruh má podporovat poptávku, aby bylo možné investovat tam, kde to je právě udržitelné, kde je to požadováno. No, digitální agenda pro Evropu představuje jednu z klíčových politik strategie Evropa 2020 a opírá se právě o tu myšlenku, že tento pozitivní cyklus musí vzniknout. A vedle toho IKT sehrávají významnou úlohu pro dosažení dalších eh, lajkových nebo klíčových iniciativ eh, strategie Evropa 2020. protože IKT jsou zásadní pro politiku inovací Evropské unie. Dojde k novému zaměření výzkumu a vývoje skrze nástroj, tedy Horizon 2020, pro další programovací období. A IKT sehrávají zásadní význam pro rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky díky využití eh, chytrých sítí a informačních infrastruktur. A konečně IKT má taky zásadní význam, pokud jde program pro novou kvalifikaci a nová pracovní místa. Jakým způsobem má digitální agenda dopad na regionální ekonomický rozvoj? Digitální agenda pro Evropu se opírá o sedm pilířů, například eh, jednotný digitální trh, interoperabilita a normy, důvěra, bezpečnost a tak dále. A v každém z těchto pilířů jsou obsaženy opatření a ta opatř- těch opatření je 101 a tato opatření jsou charakteru legislativního, jsou to takzvané, takzvané tvrdé investice a měkká opatření. A dohromady mají mít e, dopady. A tyto dopady se zhmotní v krátkodobě a středně době i dlouhodobě budou dopady takové, že to bude ovlivňovat regionální rozvoj. A tyto dopady, které zde vidíte jako oranžový obdelník, působí v kruhu a já jsem o tom před chvilkou hovořila. Ty kruhové účinky tedy působí u digitální agendy tak, že působí na úrovni kvalifikací IKT. Ty dopady budou tedy nejen na trhu práce, ale také se promítnout do zvýšené produktivity v určitém regionu. A také zvýší poptávku po investicích do širokopásmového připojení a do služeb eh, online. Takže existuje tu cirkulární efekt, tedy, který nakonec bude mít dopad na ekonomický růst a na sociální podmínky, na zlepšení těchto sociálních podmínek. Protože pokud eh, veřejné služby budou umožňovat eh, úsporu času a finančních prostředků a dojde k širší inkluzi, širšímu začlenění do společnosti na všech úrovních. Takže můžeme si ověřit, zda to je pravda či ne. A pokud to opravdu tak bude fungovat, tak my jsme si to ověřovali. Zda to tedy skutečně funguje a na základě projektových studií jsme zkoumali dopady a ty případové studie byly vybrány z celé Evropy a některé studie proběhly v Estonsku, jiné v Berlíně, jiné v Umbrii, v Itálii, v Andaluzii, ve Španělsku, v Litvě, v Cornwallu a nadregionální studie také proběhla. A případové studie byly také vybrány napříč odvětvími protože jedna studie se soustředila na elektronické zdraví, jiná na e-learning, na elektronické vzdělávání, další měla za cíl podpořit eh, přijímání IKT v malých a středních podnicích. V Andaluzii se případová studie týkala eh, zvýšení přístupu u širokopásmého internetu a případová studie eh, s nejdůležitějšími investicemi, což byla investice 150 eh, milionů euro v regionu, kde je velmi nízké HDP. Také proběhla případová studie o digitální gramotnosti a máme tu také přeshraniční, tedy nadregionální projekt v oblasti elektronického zdraví. Jaké dopady měly tyto studie? A my jsme tedy zjistili, že všechny možné dopady, o kterých jsem hovořila předtím, se zde projevují. V každé případové studii došlo k dopadům a výsledkům v různých oblastech. Tady na slajdu vidíte jednotlivé iniciativy, no, případových studií, které jsme analyzovali a v vertikálním sloupci jsou ty výsledky, ty případné výsledky. A na základě řady pohovorů a analýz a hodnocení dopadu těchto iniciativ jsme si ověřili, že měly dopad nejen na tu konkrétní oblast, které se přímo týkaly. Takže například eh, elektronické zdraví, tato iniciativa v Estonsku měla dopad i na zvýšenou efektivitu novátorských veřejných služeb a zboží. Na přebírání těchto zboží, zlepšení životní podmínek, snížení sociálních nákladů, lepší životní prostředí. A to je všechno. Každá z těchto iniciativ měla mnohem více než jenom jeden jediný výsledek. A v příloze ke studii najdete podrobnosti o údajích pro případu studii, pokud vás to bude zajímat. Horizontální analýza případových studií poskytla některá ponaučení Je tu široké rozlišení mezi iniciativami, které jsme analyzovali, protože některé iniciativy prosazují dodávky IKT, zatímco jiné spíše poptávku po IKT a internetu. Jiné eh, zdůrazňují využití IKT a další mají za cíl zejména efektivitu oproti rovnosti, tedy velmi se vzájemně liší. Nicméně iniciativy, které řeší větší rovnost, mají významný dopad, pokud jde o sociální účast a vytvoření podmínek pro zmocnění se těch iniciativ. A také zde je vlastně cirkulární dopad těchto investic. The initiatives aiming at iniciativy usilující o zvýšení efektivity aktivují hospodářský růst protože výrobní faktory jsou efektivnější, ale také přispívají ke zlepšení životních podmínek. Když například zahajte iniciativu v oblasti práce, tak to také přispěje ke zlepšení životních podmínek nebo to sníží sociální náklady mohou také dosáhnout zlepšení digitální gramotnosti a také dosáhnout zlepšení, pokud jde o cíle v oblasti územní soudržnosti. Tyto iniciativy měly smíšený a vyvážený dopad jak na hospodářský růst, tak i na blaho. Bez ohledu na jejich původní cíle ale jejich dopady na hospodářský růst i na blaho jsou viditelné. Ve všech případech můžeme pozorovat dopady na obě dvě tyto oblasti. Well, the two next slides are just to... Další dva slajdy obsahují pouze příklady investic do těchto akcí financovaných především z evropských regionálních fondů nebo z Evropského sociálního fondu. Například Guadalinfo ve Španělsku, to byl případ, jak jsem říkala předtím, toho projektu, který měl cíle v oblasti rovnosti, digitálního začlenění. A mělo to relevantní dopady. Jak na digitální gramotnost, tak i na soudržnost eh, místních společenství. Takže dopady na digitální gramotnost eh, zlepšily kvalitu lidského kapitálu a na druhé straně také silnější místní společenství a soudržnější společenství, to všechno mělo dopad na sociální blaho. Takže zde musíme říci, že ty dopady, to jsou ty, které vidíte tady v těch červených čtverečcích, to znamená hospodářský růst a sociální blaho, to nemůže být viditelné v krátkém či v střednědobém horizontu. Ono chvíli trvá, než pozorujete dopady na HDP. To se tedy týká těch dopadů na hospodářský růst, ale dopady na trh práce jsou okamžitě viditelné. v regionu, místní zprávě. Pokud jsou všechny podmínky náležitě připraveny, protože je důležité, aby ty investice byly vstřebány podniky a občany. Druhý příklad Uh, Průřezová analýza případových studií poukázala na určité faktory, zvyšující určité schopnosti na regionální úrovni. Jednalo se o politické vedení, o příznivé právní prostředí. Právní prostředí by mělo být připraveno rozvíjet investice, o kterých hovoříme. A také infrastruktury v oblasti IKT jsou důležité jako zmocňující faktor. Další faktory jsou doplňkové podporné programy a opatření či investice a digitální kompetence a postoj, který je nakloněn inovacím. Tohle je třeba zapojit eh, jednotlivé zúčastněné strany a musí zde být také veřejné přijetí těchto technologií a inovací. V mnoha případech eh, jsme měli příklady inovací, které nejsou akceptovány na sociální úrovni, či v podnicích, na úrovni společnosti, či v podnicích. Lidé potřebují čas na to, aby se na ty inovace zvykli a začali je používat. Yes, okay. Uh, also supranational and national uh, také Nadnárodní a národní iniciativy v oblasti IKT mají dopad na místní a regionální vývoj. Digitální agenda pro Evropu měla určité specifické akce, které jsou pod zodpovědností členských států a Evropské unie. Otázka je, jak tyto iniciativy ovlivňují Regionální rozvoj. My jsme analyzovali tento aspekt na základě jedné nadnárodní iniciativy. Byla to digitální panevropská služba a druhý příklad, který jsme použili, byly národní politiky v oblasti kvalifikací IKT. Hned přeskočím k závěrům there are necessary conditions for the initiatives to aby byly splněny očekávané dopady na regionální rozvoj, tak musí být splněny určité podmínky, třeba odstranit eh, kulturní překážky, a právní překážky, třeba zjistit interoperabilitu a tak dále. Místní populace a podniky by měly být eh, připraveny třeba tyto nové technologie, protože pokud ne, tak investice nepřinesou očekávaný dopad. Takže CEF bude relevantním nástrojem pro implementaci digitální agendy, ale financování je důležitou podmínkou pro udržitelnost projektu, nicméně není to jen ta jedna podmínka. Musí být splněny i další. Já jsem řekla CEF, to je Connecting Europe Facility. Jak národní iniciativy podporují rozvoj na místní a regionální úrovni. Vzájemné působení mezi různými úrovněmi akcí má velký potenciál pro růst, ale iniciativy směřující z hora dolů a projekty naopak zase směřující z dola nahoru by měly být vzájemně provázány, kombinovány a rozvíjeny zároveň. Často se to v praxi nestává. Politické akce pak selhávají a partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem je také důležité při tvorbě politik na místní úrovni, aby se vyřešily velmi specifické místní záležitosti a aby bylo dosaženo očekávaných výsledků a dopadů. Conclusions and recommendations. Závěry a doporučení je důležité implementovat co nejvíce různých typů opatření. Kvůli cirkulárnímu dopadu těchto politik a iniciativ v oblasti digitálního hospodářství a digitálních inovací. A je třeba aby opatření na podporu informační společnosti byly zasazeny do systémových strategií, aby byly doplněny podpůrnými opatřeními, především opatřeními na podporu efektivity a je třeba také zjistit, kde je ten ideální mix mezi soukromým a veřejným sektorem, aby byly vytvořeny odpovídající projekty zaměřené na danou oblast či region. Je důležité také zajistit, že budou splněny odpovídající podmínky, aby bylo možné v regionu skutečně vstřebat a přijmout technologie IKT, protože pořád ještě je zde digitální propast, která musí být vyplněna. Je třeba se také ujistit, že regionální uspořádání je považováno jako spojnice mezi vertikálním a horizontálním partnerstvím a potom je třeba obnovit eh, důvěru v tento specifický systém zprávy eh, a řízení, který charakterizuje Evropskou unii. O tom také musíme hovořit, když hovoříme o místních politikách, o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které je třeba rozvíjet v rámci akcí EU. V případě, že potřebujete další informace, zde máte mou e-mailovou adresu a jsem připravena zodpovědět jakékoliv otázky v případě potřeby. Děkuji. Předsedkyně. Děkuji Viktor Boštináru jako první účastník diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. Tato studie přichází v pravou chvíli a je to skutečně velká výzva. Ale s ohledem na obsah vaší studie musím říci, že dnes je jasné, že Průmysl v oblasti IKT nemůže být nahlížen jako nějaký všelék, který vyřeší všechny naše ekonomické problémy. Před několika měsíci jsem v Ekonomistu četl studii Diany Farul, ve které ona uvádí, že se v následujících letech očekává omezení průmyslu IKT v rámci globální ekonomiky kvůli tomu, že budou snižovány takové věci, jako jsou ty ekonomické a další inovace. A pokud jde o sociální krizi, tak eh, tam si musíme uvědomit, že IKT nutně nenabízejí více pracovních míst a ne všechna tato pracovní místa v rámci IKT jsou spojená s požadavky, s vysokými požadavky na kvalifikaci a vzdělání. Několik jich je, ano, ale pak jsou zde i další pracovní místa, která nejsou tak náročná. Pokud jde o pracovní trh, tak průmysl, informačně komunikační průmysl pořád zůstane důležitým faktorem, ale nerozhodujícím. Krize jasně ukázala, že IT, dříve tedy, teď IKT, obrátilo list, ekonomika nemůže plně nahradit výrobní ekonomiku, tedy tato informační ekonomika nemůže plně nahradit výrobu. Takže je třeba, aby výroba pokračovala ve spojení se silnou IKT. Za druhé, s ohledem na krizi, já bych zde očekával nejen nějaký černobílý obraz dnešní Evropy, Očekával bych barevný obrázek Evropy, kde budou zohledněny dopady krize. Je jasné, že kvůli úsporným opatřením jsou zde dramatické dopady, například omezení plateb na školství a vzdělávání, a to nejen na venkově, ale i ve městech. Je zde nedostatečný přístup ke vzdělání a to znamená menší schopnosti, méně kvalifikace, menší schopnost ovládat zařízení IKT a čerpat přínos z těchto technologií. A to má další dramatický efekt eh, a sice negramotnost v oblasti IKT. Je faktem, že skupiny, které stojí na periferii společnosti a venkovské oblasti, tak tam eh, opravdu vládne negramotnost v oblasti IKT. A to bude nový faktor sociálního rozdělení, rozdělení společnosti. Znalci ti budou moci snadněji najít práci, dobře placenou práci a na druhé straně zde budou ti, kteří v této oblasti nemají žádné schopnosti a ti budou odsouzeni na periferii naší společnosti a to je velká, velká výzva pro Evropskou unii. A zároveň bych očekával že zde uvidím, jak evropská společnost bude řešit problém starší populace, pokud jde o zařízení IKT a přínosy IKT, to je hra. Nejen pokud jde o příjem a zaměstnání, ale je to skutečně problematika související se začleněním do společnosti. Nesmíme zapomínat ale na další faktor. Děkuji za to, že jste zmínila Connecting Europe Facility. Víme, že tam máme těch 5G, to už je zavedeno. Už je to připraveno ke spuštění, ale infrastruktura a průmysl, který potřebujeme, zatím ještě připraven není. Kapacita k přenosu dat už je asi dosažena, můžeme přenášet více než 3 terabajty, což je úplně nesrovnatelné s dnešním 1,2 terabajty. Evropa ale není vůči silou v tomto sektoru. Hnací silou v oblasti IKT jsou jiní. A za druhé, Evropa je teď čelí velkému odlivu mozku. Naši nejlepší inženýři, nejkvalifikovanější lidé hledají lepší práci v oblasti IKT. Velmi to souvisí s digitální ekonomikou jinde, ne v Evropě. A konečně očekávalo se, že Connecting Europe Facility vyřeší problémy se širokopásmovým internetem, že se vytvoří podmínky aby to fungovalo na hranicích členských států. A výsledek je jedna miliarda pro řešení problematiky širokopásmového internetu. A to je ten největší rozdíl mezi námi a těmi, kdo investují do nového vývoje. Na závěr jsou zde dvě možnosti. Buď naplánovat koherentní politiku do budoucna, abychom toho byli schopni dosáhnout, anebo to řešit každý tedy po svém. V mé zemi, Rumunsku, průmysl IKT funguje poměrně dobře. Já jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že Rumunsko je druhé, pokud jde o přístup k internetu a rychlý přístup k internetu ale někdy to nebylo nějaké politické plánování, bylo to takové spíše chaotické. Ale já si myslím, že Evropa potřebuje nějakou vizi naší digitální agendy, protože výsledek digitální agendy před třemi týdny, pokud se nemýlím, byl hezký, pokud je o slova, ale nevidím zde nějaké skutečné dopady. Děkuji. Děkuji, Viktore Lambert van Nistelrooy. Děkuji za tuto prezentaci. My máme často takovéto cenné studie, potom zprávy. Pokud je tedy o práci na našem výboru, kolegové na tom pracují a potom to začlení do své zprávy a prezentují to na plenárním zasedání. Ale to není toto téma. My jsme ten planning dokončili v červnu, takže co jste tam chtěli do června, tak to jsme tam začlenili. Takže nikdo na tom nepracuje. Realita je realita. Co tedy s touto zprávou budeme dělat? Přichází ve chvíli, kdy zahajujeme nové plánování, nový program. Já mám otázku možná i na zástupce komise tamhle vzadu. Já jsem trochu znepokojen tím, jakým způsobem budeme kombinovat operační plány z IKT, protože je to velmi rozdrobené. Vidíme, jak to vypadá v jednotlivých regionech. Teď máme regionální fond také s tematickou koncentrací na IKT. Tomu by mohl být další krok k tomu, abychom přeskoumali operační programy v členských státech. A mám také otázku, protože dnes dopoledne jsme eh, debatovali o inteligentní specializaci, to je jen jeden z dalších sektorů, z dalších odvětví, ale když hovoříme o IKT a digitální agendě, tak to je průřezové, horizontální. To není věc, která by podporovala jen jedno odvětví, tedy IKT. Ne, to plně je propojeno se vzdělávacím systémem a se vším ostatním. Takže chceme to nějakým způsobem zohlednit eh, v operačních programem, programech v oblasti inteligentní specializace? Jak to převezmeme? Vidíme, že to je jen pár procent. A teď, když máme více peněz na regionální politiku než eh, na Connecting Europe Facility, tak eh, tam máme jednu miliardu a Jan to dal také do tematické koncentrace, ale teď bychom měli na tom pracovat, takže pokud jde o propojení politických oblastí a nástrojů, které může Evropa poskytnout, tak mě by zajímalo, jak to bude vypadat dál s tímto materiálem na tomto výboru i v příštím období? Určitě si myslím, že to stojí za to, abychom na tom pracovali, protože plně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno před chvílí, pokud jde o mladé lidi a tak dále. Jens Nilsson? Eh, tak se mycket. Já, jag eh, pratar svenska om det går bra. Så att, eh, Děkuji, abych mluvil švédsky, pokud to nevadí. Takže asi bude dobré si vzít sluchátka, aspoň pro ty, kdo neumí švédsky. Já souhlasím plně s tím, co říkal pan Nestoroj. Je to téma, které musíme nadále sledovat. Existuje zde určitý demokratický deficit a my bychom měli na tuto studii navazovat. Já bych rád uvedl svoje zkušenosti ze severu Švédska, ze severu Finska, když se tamních lidí ptám, co je pro ně nejdůležitější, aby vznikala nová pracovní místa, tak nejdůležitější a to, co jim nejvíce chybí, je ten široko, širokopásmý přístup. To je nesmírně důležitý předpoklad pro veřejnou i soukromou sféru, bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete. Já jsem se setkal například s inženýry, kteří se vydali z Německa do málo osídlených oblastí severu Švédska, nebo jsem tam narazil i na nizozemce, kteří se chtěli odstěhovat z velkoměst, ale prostě potřebovali přístup k rychlému širokopásmému internu, aby internetovi na dálku mohli vykonávat své povolání. A když se tam lidí ptáte v těch eh, málo osídlených oblastech, co je nejdůležitější pro vytvoření pracovních míst, tak vždy slycháte odpověď, potřebujeme rychlý širokopásmý internet a širokopásmé připojení. A Soukromý sektor do této oblasti neinvestuje, takže je zde absolutní závislost na veřejných investicích, na investicích na komunální úrovni a celostátní úrovni a my se musíme opravdu maximálně zasadit o to, aby se mobilizovaly prostředky ze strukturálních fondů pro tyto záležitosti. Existují i dobré příklady, kdy vznikla širokopásmá připojení v těch oblastech, které jsou, které jsou málo osídlené. Samozřejmě je to náročné, ale byl to krok, který se osvědčil. A v těchto regionech se také setkáváme s problémy, které spočívají v tom, že například v zimě eh, se tam nahrne mnoho turistů a najednou je velká poptávka po kapacitách. A po zbytek roku využité nejsou, ale třeba tyto špičky vykryt. Děkuji. Děkuji, pan Olbricht. Je to mimořádné. Stoprocentní účast všech přítomných poslanců při rozpravě. skutečně digitální agenda představuje některé zvláštnosti. Jednak obsah. Je tu obsah a potom význam digitální agendy a kvalitativní změny v regionech. To je úplně jasné. A druhá věc je otázka mm, nechuti Evropské komise při projednávání strukturálních fondů. Komisař chtěl zákaz jakýchkoliv investic eh, na IKT v, v rozvinutějších regionech. A komise si nepřála IKT jako prioritu. A říci, že, že to bude v Connecting Europe Facility. My jsme komisi informovali, že nástroj CEF bude první omezován. Takže to je dnešní realita. A já si nechci stěžovat já nevím, zda to vědí autoři studie. To, čemu čelíme při diskusi o digitální agendě IKT, je problém státní pomoci a nejasná pravidla mezi soukromými investory do infrastruktury a s veřejnými investory a, stát, a soukromými provozovateli in- in- infrastruktury. A problém státní pomoci nebyl úplně vyjasněn. A jedna z překážek pro větší význam a větší důraz investic do AKT bylo právě toto. Je to rozporné. Politické cíle, digitální agenda a reálný nedostatek řešení u státní pomoci. Možná to už je vyřešeno, ale během jednání jsem získal informace od komise, že to vyřešeno není a že mohou nastat problémy se státní pomocí v oblasti IKT, což je katastrofa, protože jeden z důležitějších prvků bez jasných pravidel je to problém pro místní zprávu, pro regiony. Mají investovat prostředky do infrastruktury a mají to svěřit soukromým provozovatelům a tak dále. To se netýká obsahu, ale mechanismu. Možná, je, nevím, jestli se na to dá odpovědět nyní, ale to vidím jako jeden z hlavních problémů u digitální agendy. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Jacek Kursky. Budu hovořit polsky, takže si nasaďte sluchátka. Podle mého názoru digitální agenda a informační a komunikační technologie, to jsou tak důležité věci a tak rychle se rozvíjejí, že by nebylo nic špatného na tom, kdyby náš výbor čas od času vystoupil se zprávou, která bude aktuálně zachycovat tyto otázky. V červnu byla uzavřena možnost udělat to v tomto volebním období, takže já bych podpořil tu žádost vydat zprávu, kde se bude reagovat na výsledky této studie na začátku příštího volebního období. A to ve dvou aspektech. My tady hovoříme o technických otázkách, o otázkách širokopásmového internetu, 5G a tak dále v rámci regionálního rozvoje, ale je zde i právní otázka. V naší zemi, v Polsku, před rokem a půl došlo do masových protestů proti dohodě akta, to znamená omezení přístupu k obsahu z internetu. To svědčí o tom, že je spousta lidí, kteří si sami vytvořili svoje pracovní místa díky internetu. Vůbec se nečekali na žádnou pomoc státu a najednou se cítili ohroženi, že ztrácejí tuto možnost ne kvůli technickým problémům s přístupem k internetu, ale kvůli právním otázkám. A právě jsou zde technické otázky, organizační otázky, ekonomické otázky, aby ten internet vůbec tedy existoval. Nicméně si myslím, že by bylo dobré, aby eh, v příštím volebním období náš eh, výbor eh, předložil zprávu, která bude založena na výsledcích této studie. Já chci připomenout, že to také je o záležitost politických skupin. Jan Olbricht hat mich... Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan Olbricht nás tady vyzval k tomu doplnění na těch 100% těch politických skupin. A já bych na něj navázal. To heslo digitální agenda, to před sebou nosíme, tak jako katolické církvi před sebou nosí v procesí monstranci. Ale potom, když si položíme otázku, jak toho celoevropsky dosáhnout, aby opravdu co nejvíce občanů se mohlo zapojit, tak najednou uhneme. V rámci CEF bylo vyčleněno 10 miliard na překlenutí a na vylepšení situace v těch méně osídlených regionech a zvláště poskytovatelé eh, mobilní telefonie usilovali o to, aby se do toho soukromého sektoru moc veřejně eh, nezasahovalo. Samozřejmě ty velkoměstské oblasti jsou propojené už dosti dobře, například v Berlíně, odkud jsem já, tak máme eh, několik poskytovatelů Eh, internetu i mobilní telefonie, ale některé vnější okrsky nejsou dostatečně připojené na danou síť. Provozovatelé sítí v minulosti zaplatili velké peníze na to, že získali práva budovat své sítě, takže je to eh, aktivum, které má pro ně velkou hospodářskou hodnotu Teď jsme svědky aktivit čínských investorů v Evropě, kdy celé sítě a struktury jsou skupovány čínskými investory, kteří zde opravdu jsou velmi aktivní, například Huawei Technologies také neustále rozesílají pozvánky na nejrůznější akce. My bychom se tím nesměli nechat uspat. Měli bychom se tomuto tématu opravdu intenzivně věnovat a i s ohledem na příští funkční období si myslím, že poté, co jsme nyní uh, už eh, zrázali ty velké bitvy o strukturální fondy, tak bychom se měli podívat na to, jak se ty prostředky budou opravdu používat. Zda budou použity na nějaké oblíbené projekty, které vlastně někoho, které nemají nějakou velkou přidanou hodnotu, anebo jestli poté, co jsme už vytvořili celoevropské strategie, které mají přinést eh, přidanou hodnotu. Zda jim teď také podřídíme ty strukturální fondy. A otázka přístupu k moderním technologiím a médiím, to je právě jedna z těch ústředních otázek. Zvláště v souvislosti s těmi oblastmi, kde je mnohem méně spotřebitelů než ve velkoměstech a velkoměstských aglomeracích. Například jedna spolková země poblíž Berlína s ohledem na čerpání zdrojů se strukturálních fondů měla určité deficity, nyní udělali takové přeprogramování a nyní je tomu tak, že jsou tam oblasti s malým osídlením a díky strukturálním fondům jsou právě připojovány na síť. Nicméně zde opravdu balancujeme na hraně, musíme také jednat s provozovateli sítí a zjistit, kde e, to může celé ošetřit soukromá hospodářská sféra a kde musí zasáhnout stát. A když, se, když soukromý sektor někde řekne, že to pro ně prostě není oblast zájmu, protože se jim to nevyplatí, tak já si myslím, že to je to oblast toho základního poskytování, kdy musí ten stát zasáhnout. Co se týče různých e, předpisů a různých nařízení, třeba v oblasti Wi-Fi, neměli bychom být, být papeštější než papež. Podívejme se například na přístup nového papeže k současné katolické církvi, který je mnohem volnější, než to učinil papež minulý a komise by mohla jednat podobně. Děkuji. Dostala jsem informace od zelených, že François Alfonsi předloží stanovisko k digitálnímu vnitřnímu trhu a k tomuto nařízení. Takže to bude vlastně také citlivé z hlediska eh, regionu. Katia Repel z DG Regio. Děkuji za možnost eh, zde zareagovat na některé otázky. Ano, investice IKT jsou druhou prioritou. V našich investicích je to klíčová prorůstová technologie a pokud jde o sektor služeb versus sektor výroby. My jsme to koncipovali tak, aby i využití ve výrobě bylo podporováno s využitím strukturálních fondů. Chtěl bych eh, přivítat eh, ve studii, která byla předložena důraz na nabídku a poptávku a zabývat se tím integrovaně. Je to v souladu s kondicionalitou ex ante, které jsou navrženy pro rozšíření přístupu k broadbandu a investice do přebírání a tedy celá strategie digitálního růstu. A slyšel jsem obavy o státní pomoci. Přípravné práce členských států a regionů u těchto strategií samozřejmě také pomáhají připravit eh, žádosti o státní pomoc tak jsme to koncipovali, když jsme připravovali materiály k kondicionalitě ex ante, protože i tam je možné zaznamenat selhání trhu a tam je možné se připravit na případnou následnou státní pomoc. Chtěla bych také komentovat výsledky případové studie a analýzy, která proběhla v tom, co bylo zde uvedeno. A považuji za velmi zajímavé, že ty výsledky jsou poměrně nevyrovnané u těch projektů, pokud jde o produktivitu. Ano, ne, všechny se týkaly zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti, některé se týkaly zvyšování sociálního začlení, což je naprosto oprávněný cíl. Ale jsem překvapena, že tam je takový velký rozdíl mezi oběma broadbandovými projekty ve Španělsku a ve Spojeném království. Podle tabulky, která zde byla promítnuta, já bych se tím chtěla tedy ještě hlouběji zaměřit, ale elektronické zdraví, tam vlastně není žádný dopad na produktivitu, což je znepokojivé, pokud jde o koncept celého projektu. Pokud jde o jednotlivá doporučení, která byla uvedena, a také některé komentáře, které zde zazněly z úst kolegů. Já bych přivítala, že je tu důraz na strategický pohled a zakotvení těch aktivit do strategií. My stále vyzýváme členské státy a regiony, aby zakotvili eh, ty strategie do takzvané chytré specializace, a aniž bychom vlastně zvláště prosazovali s chytrou specializaci, tak IKT je jasný kandidát pro toto. Takže to zakotvení, zapracování je důležité a význam správného namíchání jednotlivých politik je také důležitý. Pokud mohla dodat ještě, jde o také o synchronizaci a načasování jednotlivých zásahů. Takže vlastně potom vytvoří globální pohled a nesou, nejsou pouze jednou dílčí součástí té problematiky. Pak tu je také souvislost s CEFem, s tímto nástrojem, digitální služby byly uvedeny. My aktivně v DG Regio prosazujeme, pokud členský stát zvažuje zavedení a, a využití strukturálních fondů pro elektronické veřejné zakázky, tak využití té příslušné vlastně platformy u předchůdce CEFu. A tím se dostávám k poslední připomínce my jsme si všimli, že velké problémy se vyskytují u projektu IKT a tam je jedna z nejpomalejších absorpcí ze všech různých eh, typů investičních priorit, které máme. Někdy to souvisí se státní pomocí, někdy to souvisí se složitostí projektu. A proto jsme tedy revidovali našeho průvodce broadbandu, a kde zkoumáme různé typy vlastnictví, různé typy zavedení těchto modelů. A tedy také poskytujeme bezprostřední pomoc regionům, které o to mají zájem a také připravujeme elektronické obchodování, e-commerce pokyny v tomto směru a širší pokyny pro využití právě těchto postupů. Myslím, že to bylo velmi užitečné. Děkuji vám mnohokrát a než dám slovo autorce studie paní Lifanty, tak chci říci, že když srovnáme projekty, tak také vlastně se ty projekty nachází v různé fázi svého životního cyklu a v Andaluzii ten projekt už byl dotažen do konce. A možná, že tedy tam z hlediska životního cyklu jsou rozdíly oproti Cornwallu například. A nyní se zeptáme paní Elefanty, zda chce odkázat na některé věci, které jste zazněli. Je to na vás. Pokusím se projít eh, jednotlivé odpovědi, které jsem, se, eh, které jsem si poznamenal, pokud něco zapomenu, tak mě prosím upozorněte. Za prvé, paní předsedkyně, chtěla bych zdůraznit to, co jste říkala, že někdy, když srovnáváte dopady jednotlivých investic, jednotlivých projektů, tak eh, nejsou srovnatelné protože vlastně nepředstavují benchmark pro investici. Ten životní cyklus u technologií může být odlišný, protože provádíte investice různého typu do různých technologií v, různých odvětvích. A také investujeme do oblastí, které mají základní ekonomickou strukturu, které, která je naprosto odlišná. Takže to srovnání není úplně jednoduché. A z metodického hlediska není vždy správné takto postupovat. Skutečně to závisí na našem východisku a jak ta investice byla realizována a podobně. V jedné z otázek někdo uvedl, že evidentně investice do digitální ekonomiky nejsou všelékem dnešních problémů. To je zcela jisté. Ale já si nemyslím, že v následujících letech investice a poptávka po IKT poklesne. A hlavní důvod proto je, že IKT dnes představují technologii, která pomáhá podnikům ušetřit. Během krize jsme zjistili, že důvody pro investice byly u podniku, jak ušetřit. Takže investice do informačních technologií neklesly tolik, jak jsme čekali, protože právě zatím byl tento důvod. Podnikatele nadále investují právě s cílem ušetřit prostředky. A další věc, eh, nemyslím si, že bychom se vlastně mohli vrátit zpět z hlediska digitalizace našich ekonomik. Je to víceúčelová technologie a je to faktor pro výrobu a také je to faktorem, který používáme každodenně. Ale není cesty zpět, protože kdybychom neměli chytrý telefon, tak bychom neměli aplikace. A já si nemyslím, že snížíme investice, protože se rozhodneme, že cloudové služby nebudou nadále zajímavé. Budou zajímavé, protože Evropa Většina evropských ekonomik se opírá o malé a střední podniky. Já sama jsem nezávislou konzultantkou, ale mohu pracovat eh, s řadou firm. Využiji cloud ze své kanceláře. A to je ten model, který se v Evropě rozvíjí. Informační technologie mění náš výrobní způsob, náš životní styl, způsob, jak pracujeme. Je pravdou, že digitální ekonomika nenahradí eh, výrobu zpracovatelský průmysl, s tím naprosto sou, souhlasím. Je to jenom technologie, nic víc. Ale mění to způsob, jak výroba probíhá. A to je skutečně věc zásadní, kterou musíme mít na paměti. A abychom to prokázali, tak eh, během ekonomické krize eh, trh práce zaznamenával velké problémy. Eh, míra nezaměstnanosti je v Evropě významná. Ale nemám zde statistické údaje, ale mohu vám to poskytnout. Poptávka po kvalifikaci v oblasti IKT narůstá a podniky nemohou nalézt právě lidi s touto kvalifikací. Takže to je důvod, proč eh, se musí eh, změnit eh, vzdělávání. A tady v tomto trendu na této cestě není cesty zpátky. A to, co považuji významné v digitální agentě, je, je že to je, to je konkrétně politika, která je průřezová, horizontální, v tom máte pravdu a která pomáhá čelit problémům najednou. Protože je potřeba řešit ty problémy najednou. Když jsme připravovali případové studie, tak jsme viděli, že ty dopady jsou zvládnutelnější tam, kde existují politiky, které řeší různé aspekty problematiky IKT. My jsme spoustu příkladů. A někdo zde uvedl, že je velmi důležité analyzovat všechny tyto aspekty z hlediska jak nabídky, tak poptávky. To je pravda. Máme celou řadu příkladů v Evropě. A na počátku minulého desetiletí si pamatuji, že jsem eh, provedla velké studie a projekty i pro Evropskou komisi o eh, službách pro občany, o veřejných službách pro občany. A lidé řekli, existují veřejné služby, které nikdo nepoužívá využívání je příliš nízké, protože je tu problém digitální gramotnosti. A během následujícího desetiletí seniori budou populací, která začne pracovat e, s počítači, notebooky a podobně. A ta propast e, v digitální oblasti se z hlediska gramotnosti zvyšuje. A způsob, jak řešit tento problém, je zlepšit vzdělávání od eh, žáků až po univerzity. V Evropě existuje povědomí v členských státech o těchto otázkách. Školský systém se skutečně musí změnit. A podobně jako musí změnit eh, průmysloví výrobci. Musí změnit svůj způsob výroby, své technologie. Takže, jak někdo řekl, je to také otázka organizace. A je to vlastně víceúčelová technologie. Problém, když se zabýváte dopady soukromé investice, v IKT, tak eh, ty pozitivní dopady existují, pokud jsou doprovázeny reorganizací práce uvnitř podniku. A to platí na všech úrovních. Uvnitř podniku, uvnitř společnosti, i na konkrétním území, území v určitém regionu. Je to problém velmi složitý, protože to znamená, že vlastně není možné se na to dívat pouze z jednoho úhlu pohledu. A to je také napojeno na tu cirkularitu, o které jsem hovořila, na, ten, na ty cykly na začátku prezentace. A já myslím, že to je všechno Děkuji. Já myslím, že jménem kolegu mohu říci, že tato studie je pro nás velmi důležitá, protože jasně vidíme dopad nejen na evropské politiky, vidíme, že tyto vlajkové iniciativy byly od začátku slepé k jednotlivým územním celkům a je naším úkolem, aby to bylo citlivější, a je zajímavé podívat se na digitální agendu z regionální a místní perspektivy. To je velmi důležité. Zajímavé je také podívat se na projekty a na hodnocení těchto projektů, takže si myslím, že to bylo velmi užitečné a ráda bych vám poděkovala za vaši prezentaci. Tím bych ráda uzavřela naše dnešní zasedání. Ráda připomenu kolegům, že se 17 prosince v úterý ve 14.30 znovu sejdeme spolu se zástupci výboru regionu, tedy s výborem Koter. Máme pracovní oběd, pokud se chcete účastnit, tak um, mě to prosím potvrďte do 29. listopadu. A to tedy bude zasedání Regi Koter a potom 18. budeme mít zasedání výboru Regi v parlamentu. Děkuji a končím zasedání